tisztelettel köszöntöm önöket magyarul fogom vezetni az ülést. a napirendi pont értelmében a következő pont közös vita. Dobrý den, dámy a pánové. Budu předsedat eh, v maďarštině této části naší schůze. Čeká nás společná rozprava o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a přemysťování podniků v Evropské unii. Nejprve nás čeká zpráva Reimera Bögeho která se týká případu Belgie a Irska a uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A potom máme otázku k ústnímu zodpovězení týkající se přeměstňování podniků v EU. Nejprve tady Reimer Becker na 4 minuty. Děkuji vám, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dnes jsem tady jako zpravodaj rozpočtového výboru a předkládám vám zprávu o čerpání z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci s ohledem na dva konkrétní případy. Jeden konkrétní případ se opírá o žádosti z Belgie a druhý o žádosti z Irska. Chci ale předeslat, že je této souvislosti úlohou rozpočtového výboru ověřit, jestli byly splněny podmínky pro využití Fondu přizpůsobení se globalizaci. Chci také zdůraznit, že v uplynulých měsících v podobných případech vždy docházelo ke skvělé spolupráci mezi rozpočtovým výborem a výborem pro zaměstnanost a sociální věci. Snažili jsme se brát v úvahu poznámky výboru pro zaměstnanost a proto je velmi správné, že tady to téma probíráme společně s výborem pro zaměstnanost. Dámy a pánové, určitě víte, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci má k dispozici maximálně 500 milionů euro ročně. Tato částka má být použita výlučně k tomu, aby pomohla zaměstnancům, kteří byli postiženi následky globalizace a následky finančních toků v důsledku globalizace. V usnesení jsme zdůraznili, že si vždy klademe otázky, jestli ty prostředky z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou čerpány správně a já trvám na tom, že to nesmí zatěžovat Evropský sociální fond. A ještě jednou chci důrazně říci, že v budoucnu nesmí být čerpány peníze ze společných žádostí a sice zvlášť, protože každý případ je, musí být projednáván zvlášť a nemělo by to zasahovat do probíhání jiného případu, neměl by to ten případ uvést potíže. Doufám, že to ještě jednou dnes bude potvrzeno. K těmto dvěma konkrétním případům na základě změněných předpisů byly tyto případy projednávány po 1. květnu 2009. Jedná se tedy o čerpání celkové částky asi 24 milionů eur. Tím se má vyrovnat ztráta pracovních míst v textilním průmyslu v Belgii a ve výrobě počítačových komponent v Irsku, alespoň z části. V Belgii se jedná o celkem 2199 propuštěných ve 46 podnicích textilního průmyslu, které jsou v sousedících regionech na úrovni NUC 2, sice Limburg, Hám, to jsou ty regiony. Zde Belgie žádá o 9,2 miliony. Žádost Irska eh, si vyžadoval další doplňující upřesnění výboru pro zaměstnanost a týká se to 2800 propuštěných v regionu Limerick a 2400 zrušených míst. Tam vyžaduje celkovou částku 14 milionů, více než 14 milionů eur. My jsme pro čerpání z fondu dali zelenou v našem výboru, ale ještě jednou chci poukázat na své úvodní poznámky. A sice, že by se k tomu měla jasně vyjádřit komise. Výslovně také vítám že v těch zásadních otázkách musí výbor pro zaměstnanost ještě se vyjádřit k tomu čerpání prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jinak prosím plénum, aby tento, tuto zprávu podpořila. Děkuji vám, pane Böge, říká předseda. Na pět minut nyní dostává slovo paní Parvanč Beres, prosím. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Eh, výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti chtěla připojit otázku k ústnímu zodpovězení ohledně eh, delokalizací, zejména nadnárodních společností, v souvislosti s přeskumem těchto dvou žádostí o využití ehm, fondu EFK, protože v irském případě jsme si eh, uvědomili, že existují určité potíže či kontradikce v souvislosti s čerpáním nebo využívání takového fondu. Ovšem náš výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti eh, nikdy nechtěl brát jako rukojmí irské pracovníky nebo eh, hrozit těmto pracovníkům tím, že jim nepomůžeme. Ti lidé jsou dnes v kritické situaci eh, kvůli delokalizační strategie a průmyslové strategie firmy Dell. Nicméně jsme skonstatovali, že v tomto konkrétním případě myslím, že předseda eh, komise Barroso 19. Eh, 19. Eh, září ohlásil, že bude udělena podpora ve výši 19 milionů eur pracovníkům DEL, kteří byli vyhozeni z práce den na, té, den na to. DEL v New Yorku kupoval perocystem, což znamenalo zastupy akcí na burze. A potom 23. září eh, komise Anely Krusová přistoupily na schválení eh, státní podpory vyšší více jak 1 eur pro ehm, výstavbu továrny dal v Polsku. Tentokrát tady budeme interpelovat, respektive my jsme se, pardon, tehdy obrátili na pana komisaře Špidlu a paní komisařku Krusovou dlouhým dopisem, s otázkou, eh, zda tedy Dell eh, mělo eh, dodávat na evropský trh, protože my jsme nějak vlastně nezměnili hodnocení globální strategie Dell. A co můžeme konstatovat? Že v rámci podniku Dell žádná evropská legislativa, o které nyní hovoříme, ať už jde o práva pracovníků nebo práva odborů, žádné tyto normy nejsou respektovány ve firmě Dell. A proto je skutečný problém s tím, aby se prostředky z evropského rozpočtu nakonec používaly. Víme, jaké jsou problémy s rozpočtovým procesem a s plánem obnovy evropského hospodářství. A pokud tady nakonec evropské prostředky přispějí k takovémuto paradoxu, kdy se vlastně zvýší návratnost investic pro americké akcionáře, a přitom irští eh, pracovníci přijdou o práci ve prospěch polských pracovníků, tak to jistě není filozofie, kterou jsme bránili, eh, když jsme zaváděli tento fond pro přizpůsobení se globalizaci. Samozřejmě toto nespadá výhradně eh, v pravomoc pana komisaře Špidly, ale domnívám se, že tento případ nás nutí velice zblízka sledovat podmínky, za jakých eh, je mobilizován evropský rozpočet eh, ve snaze pomoci velkým podnikům. Tím spíše, že v plánu obnovy evropské ekonomiky, který byl vypracovan za pod záštitou eh, současného eh, předsedy Evropské komise pán Barosa, jedním z klíčových opatření, které byly oznámeny pro oblast zaměstnanosti, byla priorita dávaná utržení pracovních míst pro ty lidi, kteří již zaměstnání mají. Komise přitom byla varována ohledně strategie DELu eh, o těch dvou továrnách, respektive o té nové plánované, o tom přemístění výroby. A já si myslím, že více proaktivní přístup ze strany komise eh, mohl eh, dovést podnik Dell k tomu, aby transformoval svoji továrnu v Irsku. Strategie podniku totiž bylo eh, výrobnu kancelářských počítačů v Irsku. Toto tedy přesunout tu výrobu do Polska a změnit je na výrobu notebooku, respektive přenosných počítačů. Já si myslím, že pokud poskytujeme podporu nadnárodní firmě, jako v tomto případě, tak eh, musíme mít větší právo se k tomu vyjádřit. A myslím si, že úvahy na těmito případy budou muset vést novou komisi a, pana, a pan Mario Monti eh, například vypracoval mnohem proaktivnější návrhy ohledně toho, jak nakládat, jak aktivovat prostředky z evropských rozpočtů tváří v tvář delokalizacím, které tady znamenají propuštění v jedné členské zemi a tvorbu pracovních míst v jiné členské zemi ze strany nadnárodní firmy, která nerespektuje eh, sociální práva, tak jak bychom si je přáli mít respektována v rámci sociální tržní ekonomiky.

Děkuji vám, pane Špidlo. A nyní vystoupí řečníci za skupiny. Jako první dostane slovo paní Moran Šarty za minutu. Pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové, ráda bych se vrátila eh, eh, k případu, který musíme řešit v souvislosti s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci s tím, že samozřejmě se snažíme působit ve prospěch zaměstnanců, pracovníků, tak, abychom eh, rozvíjeli jejich zaměstnatelnost, pokud se jejich eh, hospodářského odvětví dotkne nezaměstnanost. Ale vracíme se k případu firmy Dell, eh, o kterém již hovořila paní Perez. Ta továrna v Irsku se zaměřovala na produkci kancelářských počítačů. Ve chvíli, kdy Eh, jsme podpořili eh, vytvoření továrny stejné společnosti v Polsku zaměřené na produkci přenosných počítačů, tak prostě protože poptávka po přenosných počítačích, po eh, notebookcích je větší, tak to způsobilo nakonec pokles produkce v irském závodě ta volba mezi těmi dvěma továrnami je spojena tedy nakonec eh, samozřejmě eh, s problematickou zaměstnaností pro propuštěné irské pracovníky. V naší pracovní skupině eh, pro fond EFG prostudováváme každý případ a žádáme komisi, aby byla obezřetná, pokud je o celkové podpory, které jsou udělovány každému závodu. Ať už je to na evropské úrovni, nebo ať už jsou to regionální podpory, protože není možné, aby evropské politiky na podporu různých věcí, které zavádíme, eh, byly eh, používány kontraproduktivně a jako bumerang se obracely proti pracovníkům, čili Požádali bychom o větší obezřetnost již v rané fázi, tak abychom se vyhnuli těmto problémům pro naše pracovníky. Děkuji a jako další na minutu a půl, to chci zdůraznit, prosím vás, večer je ještě velmi dlouhý, takže minutu a půl, pan Ellen Kelly, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. V lednu 2009 v Irsku, zvlášť v Ameriku, proběhlo ekonomické drama, nevýdané drama. Přes 2000 pracovních míst v tomto regionu zmizelo, zvlášť ve firmě Dell to je ztráta historických rozměrů. Evropská unie přes globalizační fond předělila prostředky, které mají pomáhat těm, kteří jsou nejvíce zranitelní z ekonomického hlediska. Až budeme zítra hlasovat o těch 14,8 milionech eur, znamená to další částku pro tyto lidi. Je to přes 2400 lidí, aby mohli znovu začít svůj život a to opravdu pomůže. Ty peníze se využijí proto, aby se znovu vyškolili, aby založili vlastní podniky, aby poskytli pracovní místa. A to opravdu pomůže. A to, že tady máme dnes večer zástupce společnosti Dell, ukazuje, do jaké míry skutečně tento fond přispěl pracovníkům společnosti Dell. Ale jsme teprve na půl cestě. Jsou před námi měsíce, kde ty peníze musíme utratit. A já vyzývám našeho místního ministra v Irsku, pana Koklina, musíme zjistit, kde tyto prostředky využít. Jsou to opravdu peníze pro obyčejné pracovníky a druhou šanci už nedostanou. Pane mistře Koklene, prosím vás, zorganizujte se. Toto je jedinečná příležitost pro západ Irska. Chci poděkovat poslancům a zvlášť kolegům za podporu pro žádost společnosti dál a chci také požádat, aby podpořili i další žádosti za podobných okolností. Například od společnosti SA Technics. Děkuji, pane Kelly. A nyní na minutu paní Harkin. Děkuji, pane předsedající. Moje první poznámka se bude týkat toho, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je skutečným vyjádřením solidarity mezi evropskými občany a zeměmi. Dále jako irská poslankyně jsem velice potěšená, že pracovníci v Delu, kteří byli propuštěni nyní alespoň mají příležitost dívat se do budoucna a plánovat do budoucna. Ale jak řekl kolega Kelly, je velice důležité zajistit, aby jakýkoliv program eh, školicí nebo jiný eh, byl šitý na míru pro potřeby těchto zaměstnanců a aby také možnost eh, vstupu opět na eh, pracovní trh nebo založení si své vlastní firmy byla hlavním cílem jakékoliv eh, podpory a pomoci. Dále bych ráda apelovala na parlament, aby odsouhlasil tuto podporu pracovníkům delu navzdory některým závažným otázkám a tématům, eh, o kterých jsme dnes hovořili, bychom neměli to pracovníky držet jako rukojmí a měli bychom schválit těch 14,8 milionů eur. Ovšem, komise se musí postarat o to, aby v evropské průmyslové politice zavládla koherentnost a aby evropský rozpočet nebyl využíván proto, aby se zvyšovala hodnota akcí pro akcionáře, zatímco pracovníci za to zaplatí tu cenu. Děkuji a další řečník je paní Marie Kornelis na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Žádost Irska o obdržení evropských peněz. licht gebracht, waar antwoord op moet komen. Žádost Irska nám ukazuje, že vzniká chaos, pokud se uzavře podnik v jedné zemi a otevře se v druhé zemi. Je to hospodářsky něco naprosto normálního, ale společnost Dell před několika lety v Irsku dostalo státní dotace pro otevření pobočka v Irsku. Nyní uzavírají a otevírají novou pobočku v Polsku a znovu dostávají státní dotace. Pro irské nezaměstnané je tomu tak, že nejsou zaplaceni tím podnikem, ale obrací se s důvěrou na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. To je naprostý nedostatek koherence v politice zaměstnanosti. Kolik pracovních míst bylo vytvořeno těmi veřejnými penězi v Polsku, v Irsku a všude jinde stavíme si otázku, jak komise a členské státy zaručí, abychom postupovali konsekventně a koherentně, jak zaručíme, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci podporoval zaměstnance a nevystupoval v takovýchto případech. Děkuji. Děkuji, říká předsedající. A dalším řečníkem je paní Figueiredo na minutu. Ano, pane předsedající, eh, je pravda, že se musíme vrátit eh, k evropské politice, pokud je o přemysťování, pokud je o delokalizace. Ehm, Evropský ehm, fond pro globalizaci ehm, nemůže být jediným lékem pro pracovníky, které propouštějí nadnárodní firmy. Tento fond je potřebný, ovšem, protože potřebujeme zavádět nové politiky ve smyslu sociálního pokroku. Domníváme se, že irští pracovníci by neměli utrpět dvojí újmu eh, kvůli sociálnímu dumpingu a kvůli strategii hledání co největších zisků, strategii, kterou aplikuje Dell, když opouští Irsko a umistuje svoji továrnu do Polska. Proto tedy naše frakce eh, podpoří eh, toto uvolnění prostředků. Nicméně chceme, eh, aby Evropská komise se postarala o to, že se politika změní. Musíme provádět efektivní kontrolu nad národních společností, musíme mít skutečnou průmyslovou politiku a musíme se zaměřit na tvorbu pracovních míst. Děkuji. Jako další promluví pan Kelly. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych také rád přednesl svůj názor. Rád bych řekl něco o nezaměstnaných. Děkujeme komisi, děkujeme, že jste pomohli pracovníkům společnosti DEL. Chci jim složit poklonu. A chci také poděkovat bývalým kolegům. Marin Harkinové, Brianu Kellymu i mému předchůdci Kolinovi Borkovi za to, že v květnu se pustili do práce na tomto fondu. Komise provedla dvě velké změny, které jsou pro nás velmi důležité. To financování 50 na 50 snížila na 35 od místní vlády a 65 od komise. A také snížila počty z tisíce na 500, což znamená, že prostředky budou k dispozici i pro těch v těch dvou ostatních podnicích v Irsku. Ale je tady jedna důležitá věc. To dvouleté období by se mělo prodloužit až na tři, protože celá řada lidí bude studovat a studium bude trvat tři roky. A za druhé, datum zahájení by nemělo být datum podání žádosti, ale datum podpisu zde v parlamentu a v radě. A mám ještě dvě věci. Lidé jsou skutečně vděční za to, že k tomu došlo. Dali jste jim naději projevili jste solidaritu a tento fond bude dobře využit a nepochybuji o tom, že to budou asi ty nejlepší peníze, které Evropská komise kdy někomu přidělila. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. A jako další promluví Frederik Darden, minuta a půl, prosím. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. Byla jste změněna celá řada věcí, ale e, využení prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace to mě vyvolává dva pocity. Jednak e, se těším z jeho existence. Evropští pracovníci musí vědět, že Evropa e, stojí po jejich boku v obtížných okamžicích, jako jsou ty, kterými nyní procházíme. A druhá věc, Belgie byla chválena za kvalitu spolupráce mezi sociálními partnery při sestavování eh, své žádosti, ale bohužel eh, jsou zde eh, určité důvody k Jednak je zde ta obtížná hospodářská situace v Evropě s obtížnými sociálními dopady, o kterých víme dále to, že v případě Delu byly, byly vlastně spochybněny eh, dva eh, čerpání fondů ze dvou evropských eh, nástrojů, jako tomu hovořila moje kolegyně Pervanš Perez. Pokud je o rozpočtovou rovinu, platby a závazky pro tento fond musí být přesouvány odinut, pokud vím, obvykle to byla z Evropského sociálního fondu. A i když je to možné díky tomu rytmu plateb ve strukturálních fondech, ten rytmus není tak vysoký, jak bychom si představovali. Um, pokud je o financování toho fondu, myslím si, že by bylo vhodné pro tento fond pro přizpůsobení se globalizace byla vytvořena samostatná rozpočtová eh, kapitola, aby byl postaven naroveň ostatním fondům, aby nebyl pouhým přívěskem strukturálních fondů. Děkuji. Děkuji, pane Dardene. Vidím, že pan Hendl není přítomen, proto se dostáváme k panu Beletovi. Máte minutu a půl, prosím. Thanks very much, uh, krát děkuji, pane předsedo. Chci se dotknout jednoho strukturálního aspektu v souvislosti s fondem. Já myslím, že jsme měli velké štěstí, pokud je o návrh, který máme před sebou a o kterém se bude zítra hlasovat. Nicméně všechno se dá vylepšit. Zdá se, že ty postupy nejsou úplně dokonalé. Musíme zajistit, že pracovníci budou schopni přejít na nová pracovní místa. Toto řešení funguje jenom krátkodobě. Zdá se, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci není dostatečně flexibilní. Když přijdete o práci, a nejste v podniku, který je na seznamu, nebudete mít žádný prospěch z žádné takovéto pomoci. A takové situace vidíme už teď. Vidíme pracovníky, kteří se dostávají na okraji a říkáme si, proč to nefunguje. A proto si myslím, že musíme najít nějaké řešení. Musíme k tomu přistupovat rychleji a musíme najít nové vzorce, se kterými můžeme pracovat účinněji v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji. A na minutu a půl dostává slovo Markus Píper, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pomáhá lidem při nové kvalifikaci, při zaměstnanosti. To je ta sociální stránka Evropy, to je ta dobrá stránka komise, ale prověřila i případ Delu v Polsku a schválila 44 milionů státních subvencí, protože to souvisí a pomáhá regionálnímu rozvoji. Klademe si ale otázku, jestli Evropa má tyto prostředky používat z, finan- eh, z daňových prostředků. Ne. Takovéto postupy by neměly být placeny, takovéto přemysťování poboček, a to ani nečlenskými státy. Moje otázka na komisi těch 55 milionech eur prodel. Jsou v tom obsaženy peníze z evropských strukturálních fondů. Proč, pane komisaři, k tomu komise nepodala žádné stanovisko? Já prosím, žádám důsledné přeskoumání přemysťování podniků nebo na přemysťování podniků nesmí být poskytovány evropské podniky. Pane komisaři, to, co jste nám dnes řekl, nebyla žádná odpověď. Schováváte se za polskou vládu, ale neodpovídáte nám, jestli jsou dodržována nařízení o evropských strukturálních fondech. Jsme opravdu transparentní, vytvořme tu transparenci a užívejme ty strukturální fondy, tak jak tomu dochází v zemědělské politice. Jen tak můžeme vytvořit důvěru v evropskou strukturální politiku. Děkuji vám. Děkuji, pane Pípře. A jako další je tu postup ke HDI. Máme na to pět minut a jako první dostává slovo pan Uli, prosím. Pane předsedající, vzpomínám si, na to, když jsme vytvořili Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Tehdy jsme diskutovali o tom, jestli je to dobré nebo jestli to není dobré, když prostředky z EFG budou pomáhat lidem tím, že je znovu uvedou na trh práce. Na druhé straně ale umožňujeme a ulehčujeme situaci i podnikům a umožňujeme jim tu delokalizaci a její využití. Situace společnosti DEL je důležitá z toho důvodu, že nevidíme žádné zmírnění škod, ale dokonce, že podporujeme ten podnik. Dell dostává prostředky pro delokalizaci a také pro odstranění pracovních míst. Evropské prostředky nejsou dostatečně kontrolovány. Přizpůsobujeme se strukturálním fondům, politice konkurenceschopnosti, ale není tento postup není v takových situacích vhodný. Máme dokonce určité stanovení cílů, které neodpovídají těmto fondům. Já požaduji, aby zde byly finanční prostředky používány koordinovaně, aby zde k takovýmto případům v budoucnosti nedocházelo. Děkuji. Dalším řečníkem je Adriana Cicaru. Děkuji mnohokrát. Hospodářská krize zasáhla a zasahuje odvětví ocelářství a sektor budování sítí. moje rodné město v Rumunsku bylo těžce zasaženo krizí. čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je krátkodobé řešení pro propuštěné pracovníky. Já bych ráda upozornila na skutečnost, že je třeba investovat do modernizace podniků v těžkém průmyslu, protože jedině tak budeme moci ochránit naše pracovníky a pracovní místa. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Browley, jedna minuta. Thank you very much, Mr. President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a stejně jako kolegové chci poděkovat panu komisaři a zpravodaji za jejich práci. Pan komisař si asi vzpomíná, že už v lednu jsem se s kolegy s ním sešel, abychom se pokusili znovu nastartovat tento fond pro pracovníky společnosti déle. Já myslím, že to jednoznačně ukazuje, nakolik my na úrovni Evropské unie prosazujeme ten přístup, že lidé jsou na prvním místě, že lidé jsou jádrem našich politik. Snažíme se zajistit, že budeme chránit jejich život. A když narazí na potíže, Evropská unie umí reagovat rychle. A osobně bych chtěl také panu komisaři poděkovat za aktivní účast, nejenom tady v parlamentu, nejenom ve spolupráci se mnou, ale také za to, že jel do Limeriku a setkal se s těmito pracovníky. Já chci říct také ostatním kolegům, kteří občas vytvářejí kouřovou clonu, upozorňují na jiné věci. Já myslím, že tento fond je pozitivní věc v Evropské unii. Dokonce bych řekl, že máme dát člověku rybu nakrmit ho na jeden den, naučit ho nakrmit se a on se potom sám o sebe postará po celý život. O to jde v tomto fondu. Děkuji panu Kraulimu a na jednu minutu má slovo paní Šreta, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedající. Ráda bych se ještě vrátila k druhému prohlášení komisaře Špidly. Říkal, že nemůžeme ovlivňovat rozhodnutí podniků. To ale není pravda. My samozřejmě ovlivňujeme jejich rozhodnutí těmi dotacemi, tím, že jim platíme dotace z Evropského strukturálního ze strukturálních fondů a tak dále. Tehdy Evropský parlament, tehdy, když šlo o to vyjednávání, o to nařízení, diskutoval o této otázce delokalizace, ale nakonec bohužel byl omezen uh, a bohužel i hlasy EPP. A do, těch, do toho nařízení o strukturálních fondech napsal pouze tu hranici pěti let, což bohužel nestačí, když se díváme na velikost těch dotací. Zelení byli jediní, kteří tehdy říkali, potřebujeme minimálně deset let této části nařízení, kterou citoval pan komisař, kde jde o to, že když se podnik stahuje, že musí prostředky vrátit. A toto nám ukazuje, že zelení měli pravdu. Két van még. Děkuji. Ještě máme čas na dva řečníky. Paní Skvidlevská a paní Beres. Každá na jednu minutu, prosím. Pane předsedající, popřes uruchomění Evropského funduszu... Pane předsedající, Využití Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci pro podniky v Evropské unii znamená čerpání prostředků. Jako v případě finanční krize se může ukázat, že využití těchto prostředků nepřispívá k vyřešení finanční a hospodářské krize. I belgičtí pracovníci v textilním průmyslu dostávají prostředky z tohoto fondu, aby se mohli uplatnit na trhu práce. Tento fond je důležitý, takováto pomoc v jednotlivých sektorech, v různých členských státech je opravdu velmi podstatná. Společnost Dell přenesla výrobu z Irska do země, kde jsou nižší režijní náklady, neboli do Polska. Víme, že tam je situace velmi těžká, pokud jde o zaměstnanost. A za těchto okolností je podle nás důležité vidět i ten příspěvek pro rozvoj regionu. Děkuji a na jednu minutu paní Beres. Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda eh, upokojila kolegu Krauliho. Žádný člen výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti nespochybňuje efektivitu a užitečnost fondu EFK. Jenom se domníváme, že je možné je dále optimalizovat. A ráda bych navázala na to, co řekl pan komisař, který hovořil o tom, že třeba se eh, vyhnout eh, honbě za dotacemi. A to je právě ten problém, kterému dnes čelíme. Předpokládám, že eh, váš následník co tady bude moci říct ohledně tohoto fondu, nebo co mu řeknete, že mu budete předávat eh, materiály, protože tady jde skutečně ke zneužení, zneužití eh, těch postupů a eh, zneužití evropských prostředků. Děkuji. A nyní dostává slovo pan komisař Špidla. A nakonec promluví pan Böge. Pane Špidlo, máte slovo

je také faktem že rozhodnutí přesunout se do lodže padlo na úrovni delu v roce. two thousand and seven je také faktem že e, ony peníze jsou polské peníze které byly použity notifikovány jako, e, jako státní pomoc byly notifikovány e, v prosinci two thousand and seven nejsou to tedy prostředky

výborem a výborem pro zaměstnanost jsme se pokoušeli všechno rychle rozběhnout na základě stanoviska výboru pro zaměstnanost, který vy vytvořili pracovní skupinu, se snažíme o co nejrychlejší přeskum zájmu zaměstnanců a jejich rodin a poskytnout jim peníze co nejrychleji. Za druhé chci říci, že v rámci toho přeskumu víceletého finančního rámce a nových nástrojů eh, rozpočtu revize budeme přeskoumávat i prostředky z Evropského fondu globalizace s ohledem na ten jejich efekt na management a na spolupráci mezi institucemi a národními úrovněmi. Budeme se také zamýšlet nad tím, jakou souvislost to má s evropskými strukturálními fondy, jak bychom tu spolupráci mohli uspořádat ještě efektivněji. Co se týče těch zdrojů financování, pane komisaři, vy jste hovořil čistě technicky řečeno, to máte samozřejmě pravdu. Ale myslím, že ty závazky a plavby tak jak jsme se dohodli ve víceletém finančním rámci, co se týče strukturálních fondů, tak i sociálního fondu, že to musí odpovídat tomu víceletému finančnímu rámci, protože na základě problémů v kontrolních a řídících systémem a přílišného spoždění poskytování těch plateb nemůžeme financovat ty přídavné programy. To není vlastně v zájmu těchto programů. K tomu, co jste říkal na závěr, to si znamenáme. Ještě máme jiná místa, jako je Nokia Bochum a delokalizaci do Rumunska. Tam jsme si kladli podobnou otázku. Přesto se musíme ale přesně dívat na spolupráci mezi komisí a členskými státy. Někdy mám takový dojem, že v takovýchto otázkách se postupuje stejně jako při kontrole kvot v oblasti rybolovu. Přehazují to na sebe jako horkou bramboru. Budeme se snažit dále se informovat a i při delokalizaci budeme požadovat dodatečné informace a žádat, aby komise jednala v souladu s pravidly, na kterých jsme se shodli v roce 2001. Na závěr prozba, prosím, hlasujte prosím zítra pro čerpání z fondu, tak jak je nyní předkládán. Děkuji a tím končím debatu. Zítra se bude hlasovat. Další bod pořadu jednání je Otázka k ústnímu zodpovězení. Stav projektu Evropsko-středomorské zóny volného obchodu. Vítám zde komisaře Tajányho.